Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Zaujměte prosím místa. Pokračuje dlouhé zasedání výboru Libe. Začali jsme včera v 9 hodin ráno. A toto je čtvrtý blok našeho zasedání, odpolední zasedání. A je to společná schůze výboru Libe a FAM. Není to poprvé. Rád bych přivítal předsedu výboru pro otázky žen pana Gustafsona, který se k nám připojil a uvede bod číslo 16 na pořadu jednání, který se týká minimálních pravidel pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Máme tady dva zpravodaje, spíše zpravodajky, za výbor Libe je to paní Teresa Jiménez Beseril Barrio, a za výbor FAM je to paní Antonia Parvanová. A budeme posuzovat pozměvací návrhy a po diskuzi si stanovíme lhůtu pro předložení pozměvacích návrhů. A abychom se na tuto významnou spolupráci mohli lépe zaměřit, tato spolupráce je velice úspěšná, už se nám mnohokrát osvědčila, Pan Gustafsson, předseda výboru pro otázky žen, si vezme slovo. A já budu mluvit švédsky. Eh, eh, Dobrý den. Jak již řekl předseda výboru Libe, tak již jsme měli několikrát příležitost spolupracovat a spolupráce s vaším výborem je velmi plodná. Výsledky dokazují úspěšnost této spolupráce. V této zprávě jsme konstatovali, že bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a to dokazuje velký význam a také, že e, skutečně máte velký zájem o tuto zprávu. Neznamená to, že kvalita té zprávy je nízká, to vůbec ne, ba naopak e, práce, kterou odvedli zpravodajové, je vynikající a ta skutečnost, že hodně pozměňovacích návrhů prokazuje, nakolik, do jaké míry tyto otázky vyvolá, tyto tento, t- toto téma vyvolává odpově- otázky a to vlastně všechno pouze posiluje ten hlavní směr, hlavní eh, trendy této zprávy. Je zde hodně pozměňovacích návrhů, které které eh, zdůrazňují eh, význam násilí a e, založeného tedy na e, pohlaví a důležitost boje e, proti tomuto násilí, kterému jsou vystaveny zejména ženy. A doufám, že se nám podaří plodně opravdu dobře spolupracovat a že příští týden při hlasování se nám podaří dosáhnout skutečně úspěchu s touto zprávou. Takže předávám slovo panu předsedovi. Ano, děkuji, pane Kustafsone, Je to pravda, už jsme několikrát spolupracovali a chystáme se k tomu znovu poté, co si vyslechneme naše zpravodajky. dostanou slovo další instituce, který se to týká, neboli komise a rada, abychom si také mohli stanovit termín hlasování. A samozřejmě by také mohla proběhnout diskuze. Takže začneme tím, že si vyslechneme naši první zpravodajku za výbor Libe, což je paní Chimerez Beseril. Prosím, máte slovo. Sí, eh, yo dejaría hablar Děkuji. Já bych nejprve dala slovo paní Parvanové, protože v té první diskusi jsem mluvila první já, takže ze zdvořilosti bych ráda, aby teď jako první dostala slovo ona. Předseda, dobrá, nevidím s tím žádný problém, takže paní Parvanová, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych především ráda poděkovala paní Jiménez za vynikající spolupráci v této dosti složité věci. A děkuji také všem kolegům a stínovým zpravodajům. za těch více než 500 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. A měla bych také říct za nás za obě, že většina pozměňovacích návrhů odpovídá hlavní filozofii, které jsme se snažili držet. Také bych ráda poděkovala Angele a Robertě ze sekretariátu výboru Libe a FEM. Ty se teď snaží společně s námi zpracovat kompromisní návrhy. A připravit pro oba dva výbory pěkný seznam pro hlasování, aby se všem líbil. Nyní bych se ráda zaměřila na hlavní věci, které jsou podle nás v této zprávě podstatné a většina pozměňovacích návrhů se na ně zaměřuje. První jsou definice. Mým hlavním cílem byly komplexní definice obětí, kterou bychom měli na úrovni EU a společně s paní Jiménez, která je členkou výboru FAM, jsme se snažili zohlednit genderovou dynamiku práv obětí. A připravili jsme dvě definice. První se týká násilí založeného na pohlaví a druhá násilí v eh, důvěrných vztazích, protože tam jsou určité rozdíly. Netolik ve vztahu k oběti, jako spíše ve vztahu k případnému pachateli nebo charakteristikám pachatele a typu trestného činu. A zdůraznili jsme také, že při otázka nebo v otázkách násilí na ženách je třeba zohlednit pravidla Rady Evropy úmluvu Rady Evropy pro boj proti násilí na ženách. Má to být horizontální nástroj a my se domníváme, že ta první definice násilí založeného na pohlaví by měla být neutrální z hlediska pohlaví, ale je také třeba zdůraznit nepoměrný dopad takového násilí na ženy. A proto výslovně v definici zmiňujeme že se dotýká určité osoby vzhledem k jejímu pohlaví a vyjádření toto pohlaví, ale ve většině případů má dopad hlavně na ženy, zatímco násilí v úzkých vztazích nebo v důvěrných vztazích, jak zdůrazňujeme, tady je to důležité ve vztahu k ženám, protože jsou také finančně závislé a jde tady další typ tlačování, tlaku. A druhá věc, o které už jsme mluvili, se týká obětí se speciálními potřebami. My uh, jsme to spojili s jednotlivým, s individuálním hodnocením a místo toho, abychom měli nějaká kritéria a pokyny v této směrnici, dáváme členským státům možnost zpracovat vlastní kritéria s tím, že však musí věnovat pozornost obětem, které by mohly vyžadovat speciální podporu. A v tomto ohledu se také e, věnujeme jakýmsi speciálním podpůrným službám, především proto, abychom zabránili sekundární viktimizaci a zastrašování obětí e, násilí založeného na pohlaví. Je tady také otázka e, genderového školení pro policisty a pracovníky kteří poskytují podporu obětem. Všechny ty návrhy jsme zohlednili. Šlo především o ty specializované podpůrné služby a školení. Tady, byla, tady bylo velké množství návrhů, my jsme je všechny zohlednili, abychom tento aspekt opravdu co nejvíce posílili ku prospěchu obětí. Je tady také ještě citlivá otázka, která se týká podpory pro oběti trestného činu a především se to týká jejich právního statutu. Já vím, že některé, některé skupiny mají strach z nedokumentovaného násilí. Co to s tím, jestli by se měl tyto problémy řešit? My se nesnažíme tento případ, případ řešit tak, že zavedeme nějakou povinnost pro členské státy anebo soudní systém, abychom eh, legalizovali statut nedokumentovaných migrantů, ale snažíme se uplatňovat stejné normy jako pro pachatele, protože mohou platit různé kombinace dokumentovaných a nedokumentovaných obětí a pachatelů a zvlášť v případě obětí, pokud nejsou schopné ohlásit ten trestný čin, může se stát, že z toho vznikne organizovaný zločin. A další věc, které jsme se věnovali, je právo na informace, především informace o právech obětí, včetně poučení v případě, kdy je někdo zatčen anebo propuštěn, nebo v případě, když někdo uprchne, zadržený uprchne. Aniž bychom pachateli odpírali právo na rehabilitaci. Ale pokud je to relevantní, nebo pokud oběť vyjádřila zájem o informaci, tak musí být poskytnuta. A pokud jde o oběti se speciálními potřebami, Tady pracujeme na tom, že bychom měli budovy přístupné pro osoby s postižením a také jsme se zahrnuli samostatné čekárny, zvlášť pro případy, které se týkají zastrašování nebo jiné, jiného způsobu nebo jiné snahy ovlivnit oběť. A na závěr bych chtěla říct, že se mi s paní Chimenez opravdu dobře spolupracovalo a doufám, že se nám podaří předložit dobré pozměňovací návrhy, ve kterých zohledníme téměř všechno, co jste navrhli a co odpovídá hlavní filozofii této zprávy. Já vám děkuji. Děkuji. A nyní paní Jiménez. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla říct eh, paní Parvanové, že i pro mě to byla velice příjemná spolupráce. Eh, na této směrnici. Od představení tohoto návrhu před eh, několika týdny jsme dostali téměř 500 pozměňovacích návrhů, které pokrývají různé aspekty týkající se minimálních pravidel pro práva obětí trestného činu. Samozřejmě eh, trošku to zkomplikovalo práci tím, že těch pozměňovacích návrhů bylo hodně, ale bylo to i obohacující, protože, jak správně říkal pan Gustafsson, eh, řada těch pozměňovacích návrhů v podstatě už byla textem pokryta a jejich smyslem bylo především posílit to, co už v tom návrhu jsme říkali, takže ta práce na kompromisech nakonec nebyla tolik složitá. Uh, Máme nakonec 40 kompromisů, kompromisních návrhů už jsou prakticky hotové a ty pozměňovací návrhy se týkaly téměř všech článků a bodů odůvodnění. Byly tam odkazy na právní základ, na použití definice, na různé typy práv obětí. Hovořilo se tam v těch pozměňovacích návrzích také o vzdělávání pověřených osob a tak dále. Cílem této zprávy je stabilizovat ta minimální pravidla. Je naší povinností vytvořit jednoduchou, stručnou směrnici, která bude e, užitečná proto, aby se oběti cítily chráněny. Nemůžeme ale bohužel jít dál, než nám umožňuje právní základ. Nemůžeme navrhovat příliš mnoho povinností pro členské státy, protože pak by bylo velice obtížné zavést je do praxe. V rámci pozměňovacích, kompromisních pozměňovacích návrhů jsme se snažili o rovnováhu mezi jednotlivými názory. Tato směrnice i pro mě je významnou příležitostí, jak upravit práva a jak reagovat na žádosti různých obětí, ať už terorismu, organizovaného zločinu, sexuálního násilí, násilí na nezletilých a tak dále musíme připomenout, že i přesto, že toho mnoho musíme obětovat, nedá se nic dělat, protože se jedná skutečně o minimální pravidla a pokud bychom zašli příliš daleko, tak nakonec by ta směrnice tedy nebyla třeba schválena a nebyla by využívána. Nebudu hovořit o definicích, o těch už mluvila paní Parvanová, ale chci se zmínit o některých kompromisních návrzích. V článku 1 je uveden cíl této směrnice a já vnímám obavy některých poslanců týkající se e, násilí e, souvisejícího s pohlavím. Tato směrnice se týká trestního práva a nemůžeme tedy přijmout to, co někteří navrhli, že by se mohlo jednat e, o nějaký akt agrese. Pro to, aby jakýkoliv akt agrese byl zahrnut v této směrnici, bylo by to komplikované, protože ty trestně právní systémy států jsou odlišné. A proto my jsme eh, hovořili o eh, vlastně eh, trestném činu. Proto jsme také museli řešit otázku vlastně příkazu na ochranu obětí také myslím, že je velice důležité to, že když oběti se poprvé dostanou do kontaktu s úřady, musí mít možnost činit tak v dostupném jazyce. Je třeba vždy přihlednout k specifickým okolnostem a situaci každé oběti. To je uvedeno v pozměňovacích návrzích 269 a 270. Mnoho obětí jsou v šoku a je tedy důležité, aby se eh, jak se cítili dobře a aby eh, ty informace, které jsou obětem poskytovány, byly srozumitelné. O tom hovoříme v návrzích 134-135. Tam je řečeno, že oběti musí mít možnost eh, vlastně oznámit trestný čin v jazyce, kterému rozumí a je třeba přihlížet i k případnému eh, fyzickému, duševnímu nebo smyslovému eh, postižení. To se může týkat třeba sluchu nebo zraku. Když oběť dostane informaci o určitých ochranných opatřeních v její prospěch, je třeba zase, aby to bylo v jazyce srozumitelném. To je pozměňovací návrh 280, 81, 85 a 86. Další důležitý bod, budeme muset na tom ještě pracovat s radou, to je přítomnost rodiny v této směrnice, to je eh, také se odráží v některých pozměňovacích návrzích, včetně práva eh, vlastně obětí eh, získat všechny informace. Dále tam jsme se rozhodli vlastně tam taky jako to je v pozměňovací návrhu 327, přímo zmínit pomoc obětem. Eh, pak tam také je zmínka o azylových domech pro ženy, eh, se k nimiž se spatně eh, zachází. Platí to i pro nezletilé, kteří jsou nejzranitelnější. To je název 100, návrh 127 341, které se tímto zabývají. Řada poslanců také Eh, hovoří o individuálním posouzení situace každé oběti. Eh, smyslem toho je, aby se zjistilo, zda oběť potřebuje nějakou specifickou ochranu. Jedná se o individuální vyhodnocení situace každé oběti. Jak už jsem mnohokrát říkala, každá oběť je člověk a každý člověk je jiný. Žádná oběť eh, není horší než jiná, bez ohledu na původ a jak je uvedeno v článku 18, musíme věnovat zvláštní pozornost těm zranitelnějším což jsou třeba oběti terorismu, obchodu s lidmi, nezletilí, postižení a e, oběti sexuálního násilí. Většina e, poslanců podporuje e, tento přístup. Mohu také podpořit návrh 448, který se týká pravidelných intervalů během celého řízení, aby bylo možné eh, vlastně aktualizovat to individuální posouzení každé oběti. Ještě bych chtěla říci, že to individuální posouzení musí přilížet ke čtyřem základním aspektům a sice osobní eh, vlastnosti oběti, typ trestného činu, okolnosti trestného činu a především přání oběti. I to bylo obsaženo v mnoha pozměňovacích návrzích. A chci se také zmínit o vzdělávání eh, profesionálu. to se týká pozměňovacích návrhů 199 200, tím máme na mysli policii, eh, zdravotníky, eh, soudy a osoby pověřené ochranou a osoby pověřené sociální ochranou dětí. Je třeba, aby to, tato vzdělávání mělo institucionalizovanou podobu ve všech členských státech. Je třeba, aby toto vzdělávání, školení bylo vhodné a přiměřené, především v případě násilí kvůli pohlaví. Samozřejmě se velice těším na komentáře kolegů a uvidíme, zda se nám tedy podaří dospět ke kvalitním kompromisním návrhům na tuto směrnici. Eh, rada za dánského předsednictví má, stejně jako parlament, veliký zájem na tom, aby ta práce skončila co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Nyní si vyslechneme eh, zástupce komise a rady. Nevím, jestli tady komise eh, chce nějak stručně vystoupit ještě předtím, než dám slovo kolegům poslancům. Komisi zastupuje Ingrid Belander Torino. Komise, prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, velmi krátce. Jen bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za velkou podporu a zájem o tuto věc. Jsme velice rádi, že paní zpravodajky, paní eh, Parvanová, paní Jiménez připravili velice dobrou zprávu a také vítáme pozměňovací návrhy členů parlamentu. Jak víte, toto je strategická priorita Evropské komise. Obětem se věnujeme už dlouho. Máme rámcové rozhodnutí z roku 2001 a to se teď přenáší do důraznější směrnice s jednoznačnějšími formulacemi, s jednoznačnějším popisem povinností a práv obětí. Máme také směrnici o náhradách škody z roku 2004. To je tady první balíček který se týká práv obětí, který jsme předložili v loňském roce a budou následovat další iniciativy komise. Naším cílem u této směrnice, která se teď samozřejmě už projednávala v radě, je zajistit účinný nástroj, který se dá realizovat, který členské státy mohou přenést do vnitrostátního práva a posílit tak práva obětí. Samozřejmě eh, mohli bychom mluvit o stanoviscích k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které vzešly z Evropského parlamentu, ale můžeme potvrdit, že náš přístup byl vždy horizontální, že všechny oběti by měly být touto směrnicí pokryty, všechny typy trestných činů by pod ní měly spadat, všechno násilí. Také to znamená, že oběti mají být právo být vyslyšeny, mají právo na podporu a tak dále. Nicméně v našem návrhu jsme uznali, že některé skupiny obětí jsou ohroženy i v průběhu trestního řízení a to jsme proto zdůraznili v kapitole o ochraně. Ale jak říkám, nebudu rozvádět naše stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Chtěla bych jen potvrdit, že můžeme rozhodně podpořit to, co dělá Evropský parlament a také předsednictví a sekretariat rady. Abychom ukončili vyjednávání a těšíme se na další diskuze o těchto zajímavých věcech, které byly nadneseny. A samozřejmě uvítáme i kompromisní řešení, abychom nakonec měli text, se kterým budou všichni souhlasit. Děkuji. Děkuji komise a nyní si vyslechneme radu dánské předsednictví. Pan Lars Linde. Děkuji, pane předsedo. A rád bych také poděkoval poslancům a zpravodajkám za to, že jsme dospěli důležité fázi, jak už bylo řečeno několikrát v tomto výboru pro dánské předsednictví je to jedna z hlavních priorit. A z řady kontaktů s členskými státy vyplývá, že práva obětí patří k hlavním prioritám celé řady členských států, pokud ne všech. A z tohoto důvodu předsednictví také vítá dnešní debatu a skutečnost, že jste dospěli do této fáze a chystáte kompromisní návrhy hlasování do výboru příští týden. My plně chápeme, kolik práce to znamenalo, abyste došli takto daleko a samozřejmě ceníme si práce, kterou odvedly zpravodajky. Ale já se obávám, že vaší krátkodobou odměnou bude ještě víc práce. Nicméně mohu vás ujistit o tom, že to vaše úsilí nebylo nadarmo, protože Rada s velkým zájmem očekává trialog v této věci. První zasedání, první schůzka v rámci trialogu se má konat už příští týden. A když se podívám na celou řadu vašich zajímavých návrhů, pozměňovacích návrhů, a ještě zajímavější bylo vyslechnout si dnešní debatu a prezentaci zpravodajek, musím říct, že máme důvod věřit, že je tady dobré východisko pro to, abychom se dohodli, aby se naše instituce dohodly na základě některých základních principů a to bych rád zmínil. Dotkly se jich už obě zpravodajky. Za prvé skutečnost, že toto by měla být horizontální směrnice. Měla by být zaměřena na všechny oběti trestných činů, včetně dětí. A měla by pokrývat všechny trestné činy, od drobných přestupků až po závažnější trestné činy. Naším cílem by mělo být zavést jasný, jednoznačný, ale také realistický minimální standard pro oběti násilí, abychom zajistili účinnou implementaci v praxi. A to je velmi zjevné, protože se pohybujeme v oblasti trestního práva. Obětem bychom měli přistupovat na základě jejich eh, specifických potřeb, které vyplynou z jednotlivého hodnocení, z individuálního hodnocení. V každém případě rozhodně musíme zajistit, že potřeby zvlášť ranitelných obětí anebo obětí se speciálními potřebami musíme zohlednit, ale východiskem vždycky musí být individuální ohodnocení. A to bude také odpovídat o doporučením nejdůležitějších organizací, které se zabývají právě obětí. A zvlášť velkou pozornost musíme věnovat obětem v přeshraničních situacích. Já myslím, že to byla jedna z věcí, které jednoznačně vyplynuly z nedávné akce o obětech, kterou organizoval Evropský parlament a organizace Victim Support Europe. Nicméně toto není správný čas ani správné místo pro to, abych zacházel do podrobností. Na závěr bych rád zúraznil, že danské předsednictví rady přikládá velký význam tomu, aby proběhla otevřená a transparentní diskuze při vyjednávání, úzké spolupráci s vámi a s komisí, abychom dospěli k dobrým výsledkům v přiměřené době. Mnohokrát děkuji za pozornost. Now let's open this... Dobře, děkuji. Nyní tedy zahájíme rozpravu. Začneme s tím zpravodaji. Pan Kročeta. Io devo dire che ho molto apprezzato sia il lavoro della Commissione, cioè la proposta così come è stata fatta. Děkuji, takže děkujeme práci komise za předložený návrh a také za práci obou zpravodajek. Jakožto stínový zpravodaj za skupinu SD jsme také předložili určité pozměňovací návrhy, protože jsme se domnívali, že jsou tam určité eh, mezery, které je potřeba pokryt spíše. Naším cílem bylo vlastně vyhnout se tomu, aby docházelo k určitému přetížení té zprávy. A pozměňovací návrhy se vlastně potom pokryli v kompromisních návrzích. Takže nejs, neexistují žádné země, kde nej, není žádná legislativa k ochraně eh, obětí. Oběti se mohou také účastnit procesů s výjimkou diktatur totalitních režimů, kdy samozřejmě oběti nejsou chráněny, ale běžně se nebo v normálních podmínkách se oběti eh, účastní řízení. Otázky, které tedy musíme nyní vyřešit a pokryt, nespočívají v tom, že by se měla zdvojovat evropská eh, legislativa, ale je potřeba přivnést určité nové věci k ochraně speciálních, specifických obětí, které nejsou například chráněny v legislativě jednotlivých zemí, anebo vlastně přispět k definici eh, obětí. Například eh, člověk, který nezákonně obchoduje s drogami, zemře tedy v nějakém boj nebo v nějaké přestřelce s jiným eh, pašerákem, teda pokud nějaký člen mafie tedy umře v boji s jiným mafiánem, je to tedy oběť, je to určitě oběť, ale nikoliv nevinná oběť. To tež platí to, když například pro ter- teroristy a tak dále. Takže já si myslím, že eh, nutnost pro nás, nebo kterou my v tom vidíme, je chránit ty nevinné oběti. Protože to je právě tam, kde státy musí se angažovat a, a aby byla zajištěna ochrana těchto obětí, ať už jde o děti například, když teď bychom připomněli ten strašný zločin dětí, nevinných dětí ve škole v Toulouse, které byly zastřeleny. Člověk, který někoho chce zastřelit a v přestřelce je sám zastřelen, tak to není nevinná oběť. My se musíme věnovat obětí, eh, ochraně těch obětí, kteří si to opravdu, kteří jsou nevinné, kteří to zaslouží, například členové rodiny potom mohou účastnit řízení a tak dále. Tedyž cílem mého pozměňovacího návrhu je tady to a druhá věc a tím ukončím svůj příspěvek. Obvykle v trestním právu aby mohla být osoba považována za oběť, tak je potřeba, je tak tedy ten trestný čin musel být spáchán. Ale pokud například z náboženských důvodů nebo sexuální orientace nebo z jiných důvodů, pokud osoba žije trvale v, v, v, ve špatných podmínkách, Můžeme ji tedy považovat za eh, oběť, aniž by byl spáchaný konkrétní trestný čin, jehož by byla obětí. Například Maďarsko je zákon, který říká, že osoba už z důvodu, například eh, lidé bez přístřeší, bezdomovci tedy, jsou vlastně už oběti jen z toho důvodu, že nemají bydliště? Není to tedy spíše oběť státu v, v, tom, v tomto případě a bylo by možná odvážnější nebo lepší definovat podmínky těch obětí a ne jen proto, že by byl spáchán nějaký konkrétní trestný čin. Někdy jsou ty osoby oběti určitých právních eh, ustanovení v těch zemích, které viktimizují tento typ osob nebo země, které například diskriminují osoby pro sexuální orientaci, takže potom jsou to oběti z eh, těchto ustanovení nebo státu a nikoliv nějakého trestného činu. A potom poslední otázka, Salman Raždy, který žije již více než 20 let v Anglii, byl stíhán tedy a v v červnu eh, tam stáží se tedy zda eh, Salman Raždy je oběť nebo nikoliv. V podstatě dá se říci, že nebyl, protože nebyl, nebyl spáchaný trestný čin, ale už 20 let žije v izolaci, nemá vol, možnost volného pohybu. A kdyby bylo, byl nějaký mezinárodní proces proti uh, tak on vlastně nemůže ani se účastnit tohoto řízení jako strana řízení. A takže v každém, nebo případy, když je někdo osouzen na, pol, na, pol, na, pol, na neapolskou komorou, je to tedy oběť, nemůže se, nemůže se účastnit řízení ani jako vedlejší strana, protože nebyl vlastně spáchan trestný čin, došlo k vraždě, takže tato osoba nemůže se účastnit jakožto strana řízení. Takže dá, je zde určité specifikum. Když tero, maf, mafiánští teroristé tedy plánují nějakou vraždu, ale není to třeba můj soused v domě, Kdybychom ho identifikovali, tak by ho policie mohla zatknout, ale když ta potenciální oběť je tedy, ten potenciální autor, pachatel trestného činu je tedy odsouzen, tak v tomto případě je potřeba eh, více odvahy. Je těžké tohoto člověka považovat za oběť. Takže kromě toho, co již vlastně existuje, toho řádu, který je již zavedený, Evropa totiž nejde o to, že by se jen vlastně Evropa stanovovali nebo spočítali ty trestné činy, ale Evropa musí smít eh, určité předpisy, které umožní eh, demokratické eh, podmínky, tak aby os- osoby mohly využívat tohoto i v zemích, které nadále brzdí zavádění určitých novinek. Děkuji. Paní z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři komentáře. Za prvé bych chtěla upozornit na briefing, který tady byl rozdán a který se týká obětí ekologických trestných činů. To, tady tou obětí mohou být celé budoucí generace. A myslím, že to by také mělo být součástí této směrnice. My jsme v tomto smyslu předložili dva pozměňovací návrhy, 207 a 227 a tam se hovoří o tom, že ekologický trestný čin také není bez obětí. Možná tam není e, oběť, na kterou e, bychom mohli konkrétně ukázat prstem, ale vlastně tady tou obětí může být životní prostředí a nebo um, celé generace. A ten e, vlastně briefing nám ukazuje, jak toto je možné vnímat a prosím, abyste se na to podívali že pan Krosšeta tady vlastně otevřel diskusi o tom, kdo je obětí čeho. A já eh, se tedy držím parametrů této směrnice oběti trestného činu a ekologické trestné činy jsou také trestné činy. A je třeba se zabývat tím, kdo je obětí takového trestného činu. To byla první poznámka. Druhá poznámka. Díváme se na oběť jako na oběť konkrétního trestného činu a ten konkrétní trestný čin znamená potřebu ochrany. Díváme se na to, zda ta oběť je zranitelnější kvůli typu trestného činu, který byl na ní spáchan, anebo se díváme na to tak, že ta osoba je zranitelnější v důsledku své třeba povahy. A zelení vycházejí z toho, že ta povaha může znamenat vaši větší zranitelnost. Princip této směrnice je takový, že je třeba provést individuální posouzení, s tím plně souhlasíme, to je skutečně klíčová část celé směrnice. A pokud to individuální posouzení se udělá dobře, pak celá řada dalších věcí nebo definicí toho, kdo je zranitelný, jak to souvisí s povahou, pak tyto definice nebudou zapotřebí. My jsme ještě poskytli návrh 162, který se týká postavení přestěhovalců, uprchlíků a lidí bez dokladů. Eh, tady eh, nezáleží moc na tom, eh, jakého trestného činu se staly obětí, ale jde tady o to, že Eh, musí mít pak takový právní status, aby mohli třeba zůstat na území během eh, řízení před soudem. Tato naše myšlenka se eh, nezohlednila v kompromisech a je to možná proto, že lidé se nechtějí zabývat právě lidí bez dokladů. Ale já mám pocit, že taky zpravodajky začaly definicí trestného činu, místo toho, aby se definovaly vlastně ty osobní vlastnosti těch obětí. Teď tedy e, zpravodajka nám řekla, že žádná oběť není horší než jiná. Já si osobně myslím, že pokud je takové pravidlo zavedeno, tak bychom měli e, přihlížet i k postavení přistěhovalců a uprchlíků. A Pokud jde o přesnou definici další viktimizace, to znamená to, že se člověk stane obětí. E, po druhé, což se stává častěji lidem, kteří e, třeba mm, e, jsou obětí organizovaného zločinu nebo terorismu, tak myslím, že to je věc, kterou bychom asi neměli říkat takto striktně. Dále, nevinné oběti anebo oběti obecně. Tady reaguji na pana Kročetu. Do toho bych se nepouštěla. Nepouštěla bych se do definice toho, co je nevinná oběť. Žena, která byla předmětem obchodu s lidmi a věděla, eh, že byla předmětem obchodu s lidmi v důsledku prostituce, je nevinná nebo ne? Ona věděla, že možná skončí jako sexuální pracovnice a znamená to tedy, že eh, není nevinná, že si nezaslouží ochranu, to si nemyslím. Já se domnívám, že takto to není možné rozlišovat. Možná bych mohla uvést ještě jasnější příklady u terorismu organizovaného zločinu, ale prostě u těchto činů eh, to není vždycky tak eh, zřetelné. A třetí a poslední věc je, zda spěcháme. Příští týden bude hlasování. Máme eh, tady před sebou velice důležitý a vlivný právní předpis a myslím, že bychom to neměli uspěchat. Eh, myslím, že můžeme ještě diskutovat o tom, kdo bude ta oběť, jaká práva by oběti měly mít, eh, kdo všechno může být obětí, abych se vrátila k té problematice ekologických trestných činů. A mám pocit, že tady je snaha to uspěchat k v tom smyslu, abychom měli eh, první čtení, ale no, abychom to měli schváleno v prvním čtení, ale já mám pocit, že potom naše vyjednavači nebudou mít dostatečně jasný mandát. A pokud ten mandát nebude dostatečně jasný, pak ani výsledek nebude dostatečně jasný. A moje otázka na obě zpravodajky tedy zní takto. Dobře, rada je tedy uh, už nějaký čas připravena a znamená to, že my musíme spěchat? Já si myslím, že ne. Uh, my taky čekáme na radu v mnoha záležitostech, třeba uprchlíci Dublin a zdá se, že rada eh, nějak na spěch nemá. A já se tedy ptám rady, pracujete na mandátu, který byl vyhotoven už za polského předsednictví, teď je dánské předsednictví. Znamená to nějakou změnu vašeho postoje? A pokud ano, můžete eh, nás o tom informovat? Děkuji. Děkuji paní Sargentini, není paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Především bych se ráda omluvila za to, že tady není náš stínový zpravodaj Timothy Kirkin. On by jinak vystoupil, ale bohužel tady dnes být nemůže, takže já ho zastoupím. A chci poděkovat zpravodajkám za práci na této věci. A chtěla bych říct, že naše skupina rozhodně souhlasí s přístupem a s cíly této zprávy. A mám k tomu pár poznámek. Já myslím, vzhledem k tomu, že jsem ze Spojeného království, mohu být opravdu hrdá na to, že komisařka Redingová mluvila o tom, že v Británii jsou určité osvědčené postupy a jsem velice ráda, že pro změnu na nás někdo ukazuje jako na ty eh, příkladné, jako na vzor. Především jde o to, že bychom tu zprávu měli rozšířit. Neměli rozšířit tak, aby se to zablokovalo v radě, aby z toho nakonec nic nebylo. A proto si myslím, že se musíme zaměřit na ty oblasti, kterých se zpráva týká, a neměli bychom zacházet do takových věcí, jako jsou ekologické trestné činy nebo všechny možné typy obětí. Mám problém s tím, že bychom rozlišovali mezi nevinnými obětmi a oběťmi ne nevinnými, těmi, které nejsou nevinné, protože dokud někdo není odsouzen u soudu, tak je nevinný bez ohledu na to, jestli si myslíte, že je to terorista. Nevinnost to není jenom něčí názor. Je to záležitost pro soud. A proto si myslím, že je nebezpečné pouštět se takovouto cestou. Mám obavy z toho, že vytváříme příliš mnoho speciálních obětí. Upřímně řečeno, každý, kdo je obětí terorismu nebo trestných činů mafií nebo znásilnění nebo sexuálního zneužívání. Všichni tyto lidé si hodně vytrpěli a každý si zaslouží kategorii oběti. A já si myslím, že je znepokojivé, že se snažíme vytvářet jakousi hierarchii obětí. S tím, že některé oběti jsou daně důležitější než jiné, takže z toho mám velké obavy. A další věc, kterou bychom asi spochybnili, je to, že možná hrozí, že vytvoříme spoustu nových práv pro oběti. A může se pak stát, že jim odepřeme to jedno právo, které potřebují, a totiž právo dosáhnout toho, že pachatel bude odsouzen. A pokud sem zavádíme něco takového, že oběť musí mít všechny možnosti, pokud je o výpověď, pokud je o to, kdy předstoupí před soud a tak dále, aby samotná si může myslet, že je to k jejímu prospěchu, ale když si uvědomí, že to může vést k tomu, že ten případ nepostoupí dál, nebo pachateli to prostě projde, já myslím, že pak hrozí, že ta jejich práva tak trošku zaměňujeme. Jejich základní a hlavní právo je dosáhnout toho, že pachatel bude odsouzen. Takže celkově si myslím, že musíme být pragmatičtí, musíme být realisté. O tom mluvilo i dánské předsednictví. A já myslím, že pokud se pokusíme zajít dál, než je eh, pole působnosti této směrnice, tak to k ničemu nepovede. A proto bych chtěla vyzvat k podpoře této zprávy s těmi výhradami, o kterých jsem mluvila. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo. Nicméně obrátíme se znovu našeho spolupředsedu, předsedu výboru pro ženské otázky, pana Gustafsona. Gustavsona. já eh, Ano, děkuji. Já si tedy ještě na závěr slovo jakožto stínový zpravodaj. Domnívám se, že obě zpravodajky odvedly skutečně dobrou práci. Jsou skutečně velmi chválihodné záležitosti v této zprávě a zcela souhlasím s kompromisními návrhy, kromě dvou. Je zde velmi důležitá otázka, když se jedná o násilí eh, založeného tedy na pohlaví. Často je to násilí mužů spáchané na ženách. Ale víte, sem, semanticky se toto někdy interpretuje poněkud jinak. Když hovoříme o násilí, v dom- o domácím násilí, tak eh, existují také případy násilí v párech mezi osobami stejného pohlaví, násilí žen na mužích a často tedy je to násilí mužů bachané na ženách. Proto je potřeba odlišovat a ukázat, o co e, především jde protože se domnívám, že tady vlastně vytváříme určitou patriarchární strukturu, která právě vyplývá často z toho, že je pácháno násilí muži na ženách nebo z této interpretace. Ve většině členských států, ve vnitrosta, tedy na národní úrovni a na mezinárodní, například ve Spojených národech, pokud jde o výbor pro boj proti diskriminaci, se, tak tam se hovoří o násilí muži, mužů páchaném na ženách. A trošku lituji toho, že nevyužíváme tuto terminologii, která se používá v této oblasti. Já vím, že je jiný typ násilí, eh, domácího násilí, ale hlavní problém je tedy násilí, které páchají muži na, proti ženám nebo na ženách. Takže tady tyto dva kompromisní návrhy, o kterých hovořím, se mi zdají trošku nešťastné z tohoto hlediska. Co se toho ostatního týká, tak zcela podporuji eh, obě dvě zpravodajky. Děkuji. No. Děkuji, pane Gustafsone. A nyní už tady nejsou žádné další příspěvky, žádné další připomínky, požádáme zpravodajky, aby nám diskuzi uzavřeli. Uděláme to ve stejném pořadí jako na začátku. Nejprve paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Připomínky pana Grotety, ano. Tak to vidíme i my hledáme inovativní způsoby, jak chránit oběti, zvlášť pokud jde o otázku práv. Chceme jim také usnadnit celý proces, celý systém. Nejde jenom o emocionální stránku a náhradu škody, ale chceme také zajistit, že dostanou správné informace, že budou vědět, kam jít, co udělat. pochopí, co se s nimi vlastně děje a nebudou mít pocit, že nakonec mají stejné postavení jako pachatel trestného činu. Někdy to tak bývá. Slyšeli jsme spoustu zpráv a Evropská komise také provedla analýzu, ze které vyplývá, že určité skupiny obětí trpí stigmatizací, systém je stigmatizuje a proto chceme právě jim věnovat velkou pozornost. Pokud je o nevinné oběti, já myslím, že toto vzešlo z primárního základu právního řádu. Jistě eh, každý je nevinen, dokud mu není prokázána vina, ale nebudu zacházet do podrobností, to je spíše morální než legislativní otázka. Paní Sargentini a její návrhy, zejména pokud jde o oběti ekologických trestných činů, my jsme dohloubky o této věci diskutovali, protože opravdu mohou být případy, kdy je obětí obyvatelstvo celé vesnice, obětí ekologického trestného činu nebo katastrofy. Ale pokud je o konkrétní legislativu, která upravuje environmentální nehody nebo jiné otázky, které souvisejí se životním prostředím a s dopadem na obyvatelstvo, Nejsem si jistá, jestli toto je to správné místo, kde bychom mohli upravit otázku obětí ekologických trestných činů. Co se týče obětí se speciálními potřebami, nesnažíme se vytvářet kategorie. Snažíme se zavést koncepci individuálního hodnocení a to se týká i toho, co říkala paní McIntyre. A proto jsme se snažili stanovit ta čtyři jednoznačná kritéria osobních charakteristik, typu trestného činu, okolností a přání oběti. Má to být taková kombinace všech čtyř a necháváme na členských státech, aby takovéto individuální hodnocení zpracovali sami. Místo toho, abychom v této směrnici někoho zařadili přímo do některé kategorie. A naprosto souhlasím s tím, co se týká nedokumentovaných migrantů a uprchlíků, tyto otázky je třeba řešit bez ohledu na právní statut. Pokud jsou lidé obětí, musí dostat podporu bez ohledu na to, jaký mají statut. A zvlášť proto, protože pachatelé spadají pod směrnici o právech pachatelů, takže nevidím, proč by to pro obětě mělo být jiné. Co se časového plánu týče, My jsme na tomto návrhu začali pracovat původně, eh, nebo při první výměně názoru úplně na začátku, jsme oznámili časový plán a také při prezentaci návrhu zprávy a při výměně názorů se stínovými zpravodaji na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku jsme navrhli časový plán a není to proto, že rada je nebo není připravená, nebo pokročila nebo nepokročila, ale je tady velký tlak ze strany nevládních organizací, které se zabývají násilím založeným na pohlaví a proto to musíme vyřešit co nejdřív, protože k tomu jsme se také na začátku našeho mandátu zavázali a to jsme také slíbili. Slíbili jsme, že přijmeme směrnici, která upravuje práva obětí, zvlášť obětí násilí, které vychází z pohlaví. A pokud je o to, co říkal pan Gustafsson, v průběhu všech konzultací bylo opravdu těžké najít dobrý kompromis pro násilí založené na pohlaví, zejména eh, se zdůrazněním toho, že tímto typem násilí trpí většinou ženy. A měla bych říct, Především, že ta definice, kterou využívá Rada Evropy, je poněkud omezená. Týká se pouze násilí založeného na pohlaví vůči ženám a nepokrývá ostatní aspekty takového násilí. Zejména se vůbec nedotýká problémů obětí, které spadají do skupiny lesbiček, gayů a transexuálů. Takže nejde jenom o násilí založené na pohlaví vůči ženám, jde o to, že chceme upravit násilí všech typů vůči všem obětem. A proto by základním přístupem mělo být pokusit se postihnout všechny oběti, snažit se o genderovou neutralitu a potom zvlášť zdůraznit ženy a O to jsme se také snažili na základě těchto dvou definic. Násilí, které vychází z pohlaví a násilí e, v důvěrných stazích. A pak máme také příslušná úvodní ustanovení. Tam se snažíme co nejvíc tyto věci ošetřit. Samozřejmě můžeme o tom ještě mluvit dál, můžeme mluvit o kompromisních návrzích. Mnohokrát děkuji. A je pochopitelné, že pro vás jako pro předsedu výboru pro otázky žen je to důležité, ale my jsme se to snažili zohlednit. Děkuji, paní Parvanová. A nyní paní Jiménez. Sí, quería... Já bych chtěla nejdříve říct panu Kročetovi, že plně souhlasím s tím, co řekl, a sice, že morálně, to chci zdůraznit, morálně terorista, který chce eh, bombou někoho zabít a sám se přitom usmrtí, nemůže být vnímán stejně jako dítě, eh, které je eh, zavražděno tímto teroristou. Určitě nikdo v této místnosti by si nemyslel, že tyto dvě osoby lze nějak z hlediska oběti stotožňovat. Salman Raždý, ano, je skutečně obětí, obětí terorismu protože on musí být neustále chráněn, je vystaven neustálému ohrožení. S tím také souhlasím. Ale zároveň chci říci, že toto je směrnice, která nemůže jít tak daleko, jak byste si přál vy, jak bych si přála já. My samozřejmě budeme pracovat na tomto tématu dál, tak aby vznikly další směrnice nebo jiné texty, které zohlední i ty obavy, které pocitujete, které pociťuji já a mnozí v tomto sále. Myslím, že když v jednotlivých zemích budou kvalitní právní předpisy, nebudeme muset potom vydávat eh, právní předpisy na úrovni Evropy. Všechny organizace obětí a podpory obětí, nebo také samotné oběti, s nimiž jsme eh, hovořili, ať už jsou ze Skotska, z Řecka, z mnoha dalších zemí, a vysvětlili nám své problémy. Třeba to byla žena, která byla znásilněna cizinci, nebo e, člověk, který nám říkal o tom, že jeho dítě bylo vlastně zabito při ozbrojeném útoku, ale problém je v tom, že e, prostě v těch některých zemích ty právní předpisy pro ochranu obětí nejsou dostatečné. A tyto směrnice, e, tato směrnice podle našeho názoru by právě měla znamenat podporu těmto lidem, už jenom třeba pokud jde o právo na tlumočení, právo pomoc rodinným příslušníkům, jejichž mm, příbuzní zahynuli. Eh, je také třeba zajistit, aby policisté vlastně věděli, co mají v takových případech dělat a tak dále. Myslím, že jsme na tom pracovali opravdu hodně, téměř eh, bez zastavení, eh, s podporou eh, sekretariátu. Samozřejmě víte, že už od ledna také máme daný harmonogram a stínoví zpravodajové se sešli opravdu mnohokrát. A proto já bych byla nakloněna tomu, abychom tedy ehm, skutečně hlasovali příští týden, abychom se rychle pustili do trialogu, který určitě nebude jednoduchý. Chci říci to, mm, kolegům poslancům, že se budeme snažit opravdu neustoupit z těch bodů, které jsou pro nás z hlediska obětí důležité. A ehm, ti, kteří, tak jako pan Kročeta, se tím chtějí dále eh, zabývat touto problematikou obětí, tak samozřejmě ráda s nimi budu spolupracovat, tak abychom práva obětí ještě dále posílili. Děkuji, paní Beseril. Myslím, že jsme to všichni dobře pochopili. Je nám jasné, že obě spoluspravodajky vyjádřily určité stanovisko v tom smyslu, že to hlasování by skutečně mělo proběhnout již příští týden, konkrétně 27. března. Na, eh, v hlasování o návrhu zprávy tedy je stanoveno na 27. března. Děkuji všem, kteří se zúčastnili této zajímavé diskuse a děkuji také členům výboru pro práva žen, který, které se k nám připojili na tomto společném zasedání výboru Libe a FAM. Nyní přejdeme k dalšímu bodu. Yes, yes, yes. Já jsem chtěla jenom říci, že španělském překladu zaznělo 28. Ale je to tedy 27. to bych chtěla upřesnit. Ano, 27. potvrzuje pan předseda. Já jsem to řekl dobře. 27. 27. března. I see, I see. I have been reported that all. Byl jsem informován, že přestože zpravodajka pro další bod paní Weber je přítomná, diskuse by se měla zúčastnit i komise, zástupce komise tady ještě není, takže uděláme krátkou, zhruba 20-minutovou přestávku, protože ta další, ten další bod je naplánován na půl pátou půl páté eh, bude další bod, takže do té doby budeme mít eh, přestávku. Thank you for your attention. Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Pustíme se znovu do toho a přijdeme k bodu číslo 17. Týká se to změny nařízení s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích. Naší zpravodajkou je kolegyně Renata Weber chystáme se posoudit pozměňovací návrhy. 80 pozměňovacích návrhů, které předložili naši členové. Spravodajka uvádí hlavní prvky předložených pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je ošetřit toto potenciální znovu zavedení kontrol na vnitřní hranici Evropské unie je to z politického hlediska citlivá otázka a proto se vyslechneme zpravodajku a potom zástupce Evropské komise. Bude to paní Monika Moshammer, ale nejprve dostane slovo naše kolegyně Renata Weber. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrh k této zprávě a zejména těm, kdo mi vysvětlili své stanovisko. to si nesmírně cením. A také si cením toho, že chápou, že z nejrůznějších důvodů mají lidé různý postoj k některým z přístupů, které já jsem uplatnila v této zprávě. Byla bych raději v této fázi kdybychom si řekli něco o mých vlastních pozměvacích návrzích k této zprávě. To jsou pozměvací návrhy, které jsem předložila ve spolupráci s kolegou Enču ze skupiny socialistů SAD. A chtěla bych vysvětlit, proč jsme měli pocit, že tyto pozměňovací návrhy jsou důležité. Nejprve chci zdůraznit, že jsem opravdu chtěla zajistit, že všude v textu, nebo nikde v textu za žádných okolností, migrační toky nebo překračování hranic velkými počty osob nemůže být zneužito za účelem znovu zavedení kontrol na hranicích. a proto bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. To též platí pro postupy navracení, které se zmíní v několika článcích, protože skutečnost je taková, že postupy pro vracení nejsou úplně pod kontrolou členských států. Hodně to závisí také na příslušné třetí zemi. Další pozměňovací návrhy odkazují na zvýšenou efektivitu celého postupu, který já navrhuji. A proto například v článku 24.3 a 4, který pojednává o tom, že Evropská komise vydává stanovisko a potom se mají konat společné schůze, Místo toho, aby to bylo povinné, aby to byly povinné kroky, my se domníváme, že je lepší, aby se to takto dělalo v případě potřeby. Takže komise může vydat stanovisko, pokud to bude nutné. Ale pokud je všechno velmi jasné, potom není nutné, aby komise stanovisko vydávala. A stejná situace je v případě společných setkání s členskými státy, které chtějí zavést, znovu zavést eh, kontroly na vnitřních hranicích. Pokud jde o to, že bychom požadovali, aby komise vydala pokyny, my jsme, a pořád mluvím v množném čísle, protože, jak jsem říkala, jsou to pozměňovací návrhy, které jsme s panem Enču předložili společně. Pokud jde o pokyny, domníváme se, že je důležité, abychom odkázali na předchozí zkušenost komise ve vztahu k znovu zavedení kontrol na hranicích. Jsem si vědoma toho, že zástupce komise při první výměně názorů zmínil, že je pro komisi těžké vydávat pokyny, ale my jsme se domnívali, že komise něco udělat může, protože přece jen komise ve svém vlastním návrhu žádala výlučnou pravomoc rozhodovat o znovu zavedení kontrol na hranicích. Takže pokud tomu tak je, a tak to zřejmě bude, je to asi něco, co by komise udělat mohla. Pokud jde o článek 26, který se týká pravomoci Evropské komise rozhodnout o znovu zavedení kontrol na hranicích po důkladném vyhodnocení. Pokud si správně vzpomínáme, myslím, že každý se na to vzpomíná, mluvilo se o tom, že by tam mělo být něco transparentnějšího. Takže měli jsme na vybranou, mohli jsme buď tady pokračovat v komitologii, s tím, že by celý postup byl transparentnější, takže současně by tady byla možnost diskutovat o tom a teprve potom by komise přijala takové rozhodnutí. A týká se to také účinnosti z hlediska takovéto možnosti. Mně připadá, že v tomto článku nemusí být žádné další podmínky, protože po důkladném hodnocení situace v jednom členském státě, pokud budeme žádat také o identifikaci hrozeb pro vnitrostátní bezpečnost nebo veřejný pořádek, znamenalo by to, že to nebude efektivní. Nakonec by si člověk musel říct, kdy bude komise schopná takové rozhodnutí přijmout. A v neposlední řadě, pokud je o úlohu Evropského parlamentu, je tady také jeden pozměňovací návrh, který požaduje, aby komise předložila parlamentu alespoň jednou za rok zprávu. A to znamená samozřejmě, že komise těch zpráv může předložit víc, pokud to bude v průběhu roku vhodné a pokud budou znovu zavedeny kontroly na hranicích v různých situacích. Co se týče ostatních pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové, já myslím, že tady máme několik kategorií. Za prvé ty, které nechtějí žádnou změnu současné situace. Nebo ty, které nevítají vůbec eh, existenci šengenské oblasti. A další zdůrazňují úlohu členských států spíše než komise. A některé pozměvací návrhy do jisté míry odpovídají návrhu zprávy. Samozřejmě velice ráda se poslechnu kolegy a jejich argumenty. Já osobně vidím několik možností kompromisních pozměňovacích návrhů, věci, na kterých se jistě dohodneme, až se sejdeme a probereme je. To je vše eh, z mé strany pro současnou chvíli a ráda si vyslechnu, co k tomu řekne komise, případně rada a kolegové. Děkuji vám. Dobře, a co tedy komise nebo rada? Chcete něco říct? Paní Moshamer možná? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala za všechny pozměňovací návrhy. Mám několik všeobecných připomínek. Jak právě říkala paní Weber, několik pozměňovacích návrhů zdůrazňuje, že znovu zavedení kontrol je poslední možnost, východisko z nouze. Některé pozměňovací návrhy možná zacházejí příliš daleko, také bych se chtěla vrátit k pozměňovacímu návrhu, který se týká těch pokynů u hrozby pro vnitrostátní bezpečnost a veřejný pořádek. A jak už bylo řečeno posledně ve výboru LIBE, tady máme určité obavy, protože to vychází e, z jednotlivých případů. Musíme ty hrozby hodnotit samostatně, ale je pravda, že komise zavedla rozhodovací postup, kde potom komise přijme rozhodnutí, ale přijímá rozhodnutí spolu s členskými státy prostřednictvím komitologie. Je to tedy prováděcí akt a členské státy jsou do toho plně zapojeny. Takže v tomto ohledu rozhodně záleží i na hodnocení příslušných členských států. Je to potřeba také vzít v úvahu. A pokud je o článek 36, pardon, 26, Viděli jsme, že tady jsou dva pozměňovací návrhy, které se týkají změny rozhodovacího postupu u znova zadení kontrol na hranici v případě závažných nedostatků v rámci šengenského hodnocení. Ty návrhy bereme na vědomí, ale chtěla bych zdůraznit, že pro komisi je velice důležité, jakým způsobem se to bude přijímat. Děkuji a těším se na diskuzi. A co rada? Dánské předsednictví, ano, prosím. No, krát děkuji. I předsednictví bych chtěla poděkovat zpravodajce a také stínovým zpravodajům a ostatním europoslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy. My se domníváme, že návrh zprávy a pozměňovací návrhy představují dobré východisko, proto abychom u této důležité věci postoupili ku předu. Práce už v radě hodně pokročila, pracovní skupině rady, ale pracovní skupina zatím neměla příležitost důkladně posoudit návrh zprávy a navržené pozměňovací návrhy. Nicméně zdá se zřejmé, že pokud jde o rozhodnutí, o přijetí rozhodnutí nebo zavedení, kontrol na hranicích. Máme tady společný přístup, jsou to klíčové věci, klíčové záležitosti. A samozřejmě na těch kontrolách může členským státům záležet i z hlediska vnitrostátní bezpečnosti, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že základním právem Evropské unie je volný pohyb osob a máme šengenský systém, musí to zůstat vyvážené, musíme zajistit transparentnost. potřebujeme také řádnou zprávu. Chtěli bychom poděkovat členům výboru Libe za doporučení a za návrhy a těšíme se také na společný dialog. Děkuji. A teď tady mám seznam členů. Začneme panem Kojo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Začal bych dvěma principy. Za prvé, jsou lidé, ne v tomto parlamentu, kteří tuto věc vidí jako snadný způsob, jak znovu zavést kontroly na hranicích. Tak se na to nedíváme my. My chceme chránit volný pohyb občanů. A to je naším prvotním cílem. To znamená, že znovu zavedení kontrol na hranicích by mělo být výjimečným postupem, mělo by být přiměřené, musí to být poslední možnost, jakési východisko z nouze a musí vyplynout z nějakého hodnocení. A proto tyto dvě zprávy, zpráva paní Weberové a moje zpráva jsou propojené. Protože my nechceme v tomto parlamentu nahlížet na znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích mimo rámec nějakého hodnocení. A druhé východisko je připomenout kolegům, že hranice jsou záležitost, která se týká nás všech, ale spadají pod vnitrostátní pravomoci. A musíme najít rovnováhu mezi národními pravomocemi u kontrol na hranicích a společnými zájmy na evropské úrovni. Já myslím, že jeden z hlavních problémů, před kterými budeme stát, je to, jaká by měla, jakou úlohu by měly být jednotlivé instituce. Řeknu to jasně. Já si myslím, že bychom měli posílit úlohu Evropské komise a evropských institucí v procesu hodnocení. Proč? Protože vzájemné hodnocení se neosvědčilo. My víme, že se neosvědčilo. Protože když vzniknou problémy, když jsou zjištěny problémy na hranicích, nic se nestane. Po několik let vznikly problémy a nic se nestalo. Zájemné hodnocení nefungovalo, takže potřebujeme nějaké hodnocení, kde bude mít nějakou pravomoc. Evropská komise musí být transparentní i s ohledem na tento parlament a doufáme, že takové hodnocení by mělo věci na hranicích vylepšit. Ale ten problém je vždycky stejný. Co budeme dělat, pokud narazíme na závažný problém, který by mohl být závažnou hrozbou pro celý šengenský prostor. No. Nejprve bychom k tomu měli přistoupit e, výchovně, pomoci členskému státu vyřešit problém s Frontexem, s evropskými agenturami a v některých případech i pomocí evropských peněz z příslušných fondů. Ale pokud ten problém přetrvá, musíme zvážit znovu zavedení kontrol na hranici, dokud se ten problém nevyřeší. Kdo by to rozhodnutí měl přijmout? Já jsem viděl v různých návrzích, že jsou tady hlavně dvě možnosti. Buď dáme prováděcí pravomoci radě, takové pozměňovací návrhy tady také máme, anebo komisi. A musím být upřímný, Já myslím, že bychom to neměli dělat přes komitologii, to už jsem říkal ve výboru nebo něk- před několika měsíci. Myslím si, že komitologie není nejlepší způsob, jak to řešit. Proč? Protože to není transparentní postup. A když ty implementační nástroje dostane komise nebo rada, tak to prostě není transparentní. Je to proces, kterého se tento parlament neúčastní. A já jsem proto předložil pozměňovací návrh, který má zajistit transparentnější postup. Já myslím, že znovu zavedení kontrol na hranicích musí být výsledkem procesu hodnocení a to musí být priorita pro Evropskou komisi, neboli ta iniciativa by měla být pouze na straně Evropské komise. Já myslím, že tento parlament by měl být vyslyšen formálně v rámci konzultačního postupu a myslím, že to rozhodnutí by měla přijmout rada, protože pravomoci na vnějších hranicích jsou stále ještě pravomoci vnitrostátní. A podle mě by nebylo moudré a možné odebrat tuto pravomoc radě. A na závěr to pane předsedo, chci říct, že bychom podle mě měli posílit evropský profil tohoto postupu Evropská komise a agentury, jak eh, předpokládá několik pozměňovacích návrhů, by měly být účinnější roli, ale pokud jako poslední možnost, která nám zbývá, musíme zvážit znovu zavedení kontrol na hranicích, mělo by to být tak, že s iniciativou přijde Evropská komise, Evropský parlament bude mít konzultační roli a konečné rozhodnutí přijme kvalifikovaná většina Evropské radě. Děkuji vám. Děkuji, pan Esiu. Eh, Děkuji. Já bych chtěl eh, poblahopřát kolegyni Weber za způsob, jakým tuto zprávu zpracovala a jak vlastně vede jednání s institucemi. Dále bych chtěl poděkovat za naši dosavadní spolupráci a doufám, že takto ta spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále. Zároveň souhlasím s tím, co říkal kolega Carlos. Ne tedy na 100%, ale do značné míry souhlasím s tím, co řekl. Budeme ještě diskutovat, řekneme si své argumenty a protiargumenty a doufám, že se nám podaří předložit kompromisní pozměňovací návrhy, které budou přijatelné pro všechny. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, já bych je rozdělil do tří skupin. Některé pozměňovací návrhy vyjasňují určitá ustanovení v návrhu komise třeba návrh týkající se pokynů nebo eh, každoroční zprávy, která by se měla parlamentu předkládat. A tato zpráva by podle mého názoru mohla mít opravdu velký dopad a sehrát významnou eh, roli ve všech činnostech souvisejících s šengenským prostorem. Druhá skupina pozměňovacích návrhů je, ta je velice důležitá pro naši politickou skupinu a zjevně i pro další skupiny. A to jsou návrhy, které se snaží zamezit nějakém, nějakému eh, případu, kdyby vlastně ty migrační toky byly brány jako důvod pro znovu zavedení ochrany vnitřních hranic. Migrační toky by neměly být používány jako záminka pro znovu zavedení ochrany vnitřních hranic. Potřebujeme samozřejmě evropské nástroje, které umožní řízení migračních toků a řízení těchto toků by mělo zajistit i ochranu lidských práv. Není ale možné, aby řízení migračních toků bylo důvodem k omezení eh, svobody pohybu v šengenském prostoru. A pak je tu třetí skupina pozměňovacích návrhů, o kterém také hovořil kolega Carlos. A sice navrhli jsme kontrolní mechanismy pro situace, kdy komise považuje za nutné dočasně znovu zavést eh, ochranu hranic v důsledku závažných nedostatků, které byly zjištěny v rámci šengenského hodnoticího mechanismu. My jsme navrhli, aby v případě, že nějaká opatření nejsou účinná, komise by měla podat zprávu radě a parlamentu a upozornit na nutnost dočasně znovu zavést ochranu hranic. Rada a parlament by pak měli jeden měsíc na zpracování stanoviska k této zprávě a potom by komise měla teprve možnost rozhodnout o dočasném znovu zavedení hraničních kontrol prováděcím aktem, který bude přijat podle mm, těch příslušných postupů. Domnívám se, že to je to správné řešení. Proberu to ještě s kolegou Carlosem, abychom se zamysleli nad tím, které z těch dvou navržených řešení je lepší. Ten mechanismus, který jsem navrhl, každopádně e, umožňuje demokratickou a účinnou kontrolu postupů v těch extrémních případech, kdyby se takováto kontrola hranice měla znovu zavést. Paní Keller. Děkuji. Já tady nahrazuji našeho stínového zpravodaje, který se nemohl zúčastnit. My si myslíme, že Schengen je věcí společenství, takže jakékoliv eh, znovu zavedení ochrany hranic by mělo zůstat na úrovni společenství, nikoli na úrovni členských států. Členské státy mají mít možnost konzultovat eh, ty eh, sousední státy, ale tato možnost v podstatě nebyla nikdy využita, takže nevím, jestli by to bylo zlepšení. Taková tedy bude linie, které my se budeme držet. Souhlasíme, že migrační tlaky by neměly být vnímány jako hrozba na vnější hranici a neměly by tedy být používány jako důvod k znovu zavedení hraničních kontrol. Máme také pozměňovací návrh ohledně informování Evropského parlamentu. Myslíme si, že parlament by měl být okamžitě informován ve všech fázích případného řízení. Domníváme se, že komise příliš vágně eh, hovoří o hrozbách pro veřejný e, pořádek a vnitřní bezpečnost. To může být abstraktní hrozba, jako terorismus a podobně, ale je vždycky to nějak specifikovat. Musí to být jasná, hmatatelná hrozba. A to je tedy třeba ještě vyjasnit. Potom my máme trochu problém s tím, že komise navrhuje uh, že nedostatky v návratové politice by mohly také vést k znovu zavedení eh, pohraničních kontrol a to považujeme za zcela nepřiměřené. Když pomineme ty nedostatky návratové politiky jako takové, Navíc to vždy není vina té země, která tu návratovou politiku provádí, takže spíše bychom se měli zajímat o osud eh, těch lidí dotčených. To jsou, myslím, hlavní body našich pozměňovacích návrhů. Ano, je to tak. A doufáme, že se podaří dospět k závěru v tom smyslu, že tady je třeba zachovat eh, komunitární úroveň pro rozhodování. To je velice důležité pro nás a také je pro nás důležité, aby eh, migranti nebyli vnímány, vnímáni jako veliká hrozba pro eh, veřejnou bezpečnost, protože tak tomu není. Děkuji. Děkuji. Nyní pan, paní Ernst. Děkuji. Je to těžká problematika, musím skutečně říci Samozřejmě vítáme Schengen i se všemi pro otázkami, které jsou s tím spojeny. Je to opravdu takový velmi důležitý symbol Evropské unie, že skutečně musíme s ním zacházet, nicméně velmi opatrně. Samozřejmě, že jsou s tím určité problémy, s těmi procesy, to víme, ale tomto případě si myslím, že by ten manevrovací prostor pro členské státy měl být co nejužší, co nejomezenější. Takže já jsem samozřejmě pro společnou metodu, aby skutečně se zabránilo. Podívejme se na článek 23 tam vlastně eh, kodex stávajícího šenkenského kodexu, tam jsou už řešeny, regulovány, hm, regulováno mnoho věcí a tomu a jde to vlastně směrem k posílení společné metody. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, kde říkáme ne tímto směrem nechceme, nebo takto bychom tu zprávu nechtěli vidět, zejména víme, že to obtížné eh, pro paní Weber samozřejmě potom jsou tam protikladné. Když bych, návrhy, kdybychom tedy šli směrem ke společné metodě, teď bychom se měli podívat na to, že jsme společně vypracovali dobré návrhy, pokud bych se na tom mohli shodnout, že půjdeme tímto směrem, tak si myslím, že bychom se měli společně zasadit o to, že ano, ta iniciativa by měla být na straně komise. Ano, jsem toho názoru, ne v radě, ale jsem tedy zásadně názoru, že vlastně kontrola na hranicích, zda by měla být skutečně používána pouze v nějakých nouzových kritických případech. Co vlastně to je nouzový případ, nějaká přírodní katastrofa nebo nevím konkrétně. Takže toto také by mělo být velmi přesně definováno. To také jsme předložili v jednom, tam je jeden pozměňovací návrh zelených, v nějakých konkrétních hroz, případech hrozby, nebo ve kterých tedy případech by toto mělo hrát roli. A potom další bod. Samozřejmě vidíme také snahu eh, zpravodajky dát správný směr těm migračním aspektům, takže je zde mnoho pozměňovacích návrhů k bodu odůvodnění 5. Tam se to vlastně týká veřejné, pro zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, to je samozřejmě důležité. Potřeba to. Další bod jsou naše pozměňovací návrhy, nebo vidíme je tam, kde je obtížné, tam, kde jde o opatření týkající se navracení tedy když zde jsou určité problémy, určité deficity, to si myslím, že je ne, pro nás nepřijatelné. A v neposlední řadě jsou potom menš, drobnější pozměňovací návrhy, tam opětovné, tam, kde by se mělo znovu provést, tedy eh, zavést znovu kontroly na hranicích, Samozřejmě veřejnost musí být, by měla být informována v takovýchto případech. Nahrad, eh, navrhovala bych tedy, abychom si ještě sedli, protože tato zpráva je příliš důležitá na to, abychom a všechno, co jde směrem k posílení společné metody eh, a tak dále, tak tady musíme být velmi omezřetní a myslím si, že bychom se tím měli ještě hloubkově zabývat. Děkuji. Děkuji, pan Bratkovský. Děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Zejména bych se chtěl zaměřit na kontroly na hranicích. Neskrývám, že Polsko je země, která je tedy určitým způsobem se nachází tedy v, v Schengenu a pro polské občany je to tedy velká věc. Je to pro nás, jsme velmi spokojeni, že můžeme cestovat, že vlastně hranice byly zrušeny. A když by někdo chtěl znovu zavádět kontroly na hranicích, tak to by, způsob, to, to by nás velmi zneklidnilo. Já samozřejmě chápu, že zajištění bezpečnosti všech občanů Unie je velmi důležité, ale musí se k tomu přistupovat velmi opatrně a apeloval bych na to, aby skuteč, než se přijme definitivní rozhodnutí, tak ještě do toho musí být také, musí se vést další jednání na půdě rady a komise. Potom bych také se chtěl zmínit o tom, o čem jsme již hovořili a ještě jednou bych chtěl apelovat na to, abychom si velmi dobře rozmysleli, jde zde o společné hranice, ale také o vnější hranice Evropské unie. Já žiji blízko hranice s Ukrajinou a Běloruskem a společná řízení, společné řízení kontrol na hranicích, to je samozřejmě velmi důležité pro občany celé Evropy. Děkuji. McIntyre. Eh, paní McIntyre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Weber opravdu vřele za práci na této zprávě. Velice podporuji její práci. Myslím, že je třeba zde zopakovat, že všichni podporujeme volný pohyb, to je součást EU, ale zároveň je třeba najít určitou rovnováhu, aby členské státy měly manévrovací prostor v určitých výjimečných okolnostech. To považuji za velmi důležité. Já jsem poslankyně ze Spojeného království a samozřejmě velice vnímám citlivost eh, pohraničních kontrol. Spojené království, jak víte, si ponechalo pohraniční kontroly ale řada dalších delegací v mé frakci také mm, má eh, trochu eh, strach z toho, co členské státy vlastně učinili s návrhem komise. My jsme předložili jen tři pozměňovací návrhy týkající se bodů odůvodnění, netýkají se tedy samotného textu. Nemám pocit, že by byly nějak zvlášť kontroverzní. Můj pozměňovací návrh 33 se týká toho, že je třeba přihlédnout požadavku členského státu na rychlá opatření. Je určitě dobré, aby se všichni um, sešli a probrali to spolu, ale někdy jsou okolnosti, kdy to prostě není možné. A domnívám se, že tento pozměňovací návrh by byl do textu zapracován, abychom, jak říká paní Weber, zachovali určitou rovnováhu. Děkuji. Let's get back to... Děkuji a nyní vrátím slovo paní zpravodajce Webrové, aby uzavřela. Děkuji vám, děkuji všem kolegům, kteří vyjádřili svůj názor a seznámili nás se svými argumenty ve prospěch svých pozměňovacích návrhů. Děkuji také komisi a radě za vystoupení. Nechtěla jsem tuhle diskusi začínat tak, že bych se vracela k dřívější diskusi Eh, při první výměně názoru nebo ještě dříve. Měla jsem pocit, že už to není nutné, protože se nacházíme v jiné etapě, ale možná by bylo dobré kolegům připomenout, že bez ohledu na to, jak já osobně bych moc chtěla podpořit eh, ten původní návrh komise, protože eh, velice mi opravdu leží na srdci komunitární přístup v rámci Schengenu, tak musím být skutečně realistická. Někdy je třeba eh, používat rozumné srdce a proto jsem se rozhodla jít touto cestou a předložit návrh, který bude nejen jak si řekněme, přátelskou zprávou, která si získá eh, podporu všech kolegů, ale nezíská podporu rady, ale přijít spíše s něčím, co bude proveditelné. Uh, tak, abychom zachovali ten komunitární přístup, i když ne v té podobě, jak to navrhovala komise, ale je to přece jenom eh, více, než eh, co existuje v současnosti. A myslím, že je to důležité, i když to není nějaký fantastický krok eh, tím správným směrem, pokud se podíváme kolem sebe a uvědomíme si, jak eh, moc eh, si občané cení Schengenu a chtějí ho zachovat, tak ta poslední prohlášení, nechci být konkrétní, ale poslední prohlášení týkající se vývoje šengenského prostoru, tak eh, ta nás vedou k tomu, že můžeme říct, že i malý pokrok v komunitárním přístupu je vítaný. Také bych chtěla jasně říci, že eh, migrační toky by nikdy neměly jako takové být považovány za hrozbu pro národní bezpečnost. To jsem říkala od samého počátku, je to uvedeno i ve zprávě. A proto také návratové postupy by neměly být jako takové chápány jako hrozba pro veřejnou eh, bezpečnost. Když jsem poslouchala kolegy, eh, tak myslím, že bude asi jednoduché dospět ke kompromisu u článku 23, 24, 25 u eh, bodů odůvodnění. Samozřejmě je tady ta klíčová otázka 26, protože tady nemůžeme zvolit nějakou zlatou střední cestu. Buď to bude komitologie, anebo jiný typ rozhodnutí. Ale O tom budeme určitě ještě debatovat se stínovými zpravodaji, se zástupci rady, se zástupci komise. Doufám, že stínoví zpravodajové budou k dispozici, abychom se mohli co nejdříve sejít a říci si, jakým směrem by se mohly ubírat kompromisní návrhy, tak abychom zajistili úspěšné hlasování, které je, pokud se nemýlím, naplánováno na 26. dubna. Takže děkuji vám všem a určitě zůstaneme ve styku až do hlasování a i po něm, protože pak budeme ještě muset jednat s radou. Děkuji. Thank you. Thank you, Mrs. Weber, for the... Děkuji, děkuji paní Weberová za odvedenou práci i za to, co ještě uděláte v blízké budoucnosti. Vaše snaha o kompromisy. Je opravdu chválihodná. My věříme, že potenciální kompromisní návrhy nám umožní naplánovat hlasování ve výboru Libe na Duben, tak jak se předpokládalo. Děkuji vám. Děkuji za diskuzi a půjdeme dál na další bod, což je bod 18 a 19. Ty budeme brát společně. Bude to společná rozprava. Bod 18 se týká výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. Je to program Perikles 2020. A zpravodajkou je paní Mac- Anthea McIntyre. A budeme také mluvit o bodu číslo 19, který se týká rozšíření použitelnosti nařízení Rady o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání programu Pericles 2020 na nezúčastněné členské státy. A tady je zpravodajem u této druhé věci, která souvisí s tou první, pan Agustín Díaz de Mera. On tady není, ale zastoupí ho kolega Carlos Coelho. Vyslechneme si tedy prezentaci komise a proběhne první výměna názorů. A já nyní předám slovo komisi. Já myslím, že to je pan Hou. Hou? Tak se jmenujete Hau. Hau. Z Olafu a požádáme ho, aby nás seznámil podrobněji s těmito návrhy. Potom si vyslechneme dánské předsednictví rady a zahájíme diskuzi. Nicméně ještě předtím vystoupí naše zpravodajka paní McIntyre a také pan Carlos Coyo. Takže pane Hau, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise považuje za čest, že má příležitost seznámit vás s tímto návrhem programu Perikles 2020 pro výměnu pomoci odborné vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. O co v programu Perikles jde? Jak už jsem uváděl, je to školicí program, jedná se o výměny, vytváření sítí, lepší osvětu, posílení ochrany eura proti padělání. Máme speciální skupiny způsobilých příjemců. Jsou to příslušné národní orgány, které bojují proti padělání eura. Jsou to také orgány či na trestném řízení a také zástupci národních bank, mincoven, a vědeckých a analytických laboratoří, kteří jsou dobře vyvalení pro to, aby dokázali rozpoznat padělané bankovky a mince. Náš školicí program je otevřený všem účastníkům, způsobilým účastníkům, kteří mají příslušnou profesionální zkušenost v oblasti boje proti padělání. Proč Perikles 2020? Potřebujeme kontinuitu podpory boje proti padělání eura v Unii i mimo Unii. Hrozba padělání zůstává vysoká. Euro jako měna má globální rozměr a vzhledem k tomuto globálnímu rozměru je atraktivní pro padělatele, pro zločinecké sítě po celém světě. A my se snažíme neustále vylepšovat technické prostředky pro boj proti padělání a doplňujeme tak snahy členských států. Také jsme stanovili nově vznikající hrozby, které přicházejí z jednotlivých částí světa mimo Evropskou unii. Objevují se hrozby třeba z Ruska, z Číny. Opakuji, že to, co děláme na úrovni Evropské unie, doplňuje snahy členských států a zajišťuje to také určitou homogenitu. Abychom měli stejnou ochranu eura v celé Unii. A proto komise předložila dva návrhy. Jeden se týká jednotlivých ustanovení, která, nebo členských států, které zavedli euro jako jednotnou měnu. A pak tady máme návrh, který se týká členských států. které zatím nemají euro, euro jako jednotnou měnu. Návrh nařízení jednoznačně stanoví cíle. Jak už bylo řečeno, hlavním cílem je ochrana mincí a bankovek eura proti padělání a souvisejícím podvodům. Jak to děláme, já už se opakuji, nicméně využíváme výměnu informací, odborné vzdělávání, osvědčené postupy, semináře. A samozřejmě také podporujeme vědeckou činnost a analytickou činnost, abychom vylepšili metody ochrany před paděláním. Máme za sebou eh, rozsáhlou historii. Už jsme měli Perikles 1 a Perikles 2. Ten původní program byl zaveden na základě rozhodnutí Rady z roku 2002 a toto rozhodnutí Rady bylo pozměněno, aby se jeho platnost prodloužila na finanční období 2007 až 2013. Už jsme měli značné hmatatelné výsledky. Financovali jsme 84 eh, opatření. 90 prostředků bylo vynaloženo a Měli jsme 4 000 účastníků a podle průzkumu mezi účastníky 98% příjemců nebo účastníků bylo spokojeno. Pravidelně každý rok s členskými státy a s Evropskou centrální bankou a Europolem a Interpolem projednáváme eh, každoroční pracovní plán Periklu. Ten vychází ze strategie, strategie Perikles. Tuto strategii projednáváme s členskými státy a s dalšími institucemi v rámci skupiny odborníků pro boj proti padělání eura. A jako jednu z priorit jsme si v současné strategii Pericles, ale samozřejmě mm, zdůraznit musíme, nebo zaměřit se musíme hlavně na členské státy, které mají euro, ale prioritou je rozvoj regionální spolupráce. Podařilo se nám navázat regionální spolupráce v východní Evropě. Zaměřujeme se především na ty země, ze kterých pocházejí velká množství padělků v oblasti Balkánu. A tato jihovýchodní evropská platforma teď slouží jako vzor pro podobnou platformu na severovýchodě Evropy, kde panují podobné hrozby. To je součástí naší strategie Perikles pro současnou chvíli. Působíme i mimo Evropu, máme kontakty přes mhm. španělské kolegy se specializovanou agenturou BIBE, která se zabývá paděláním ve Španělsku. To je kontakt na Latinskou Ameriku. Proč? Protože jsme zjistili, že například v Kolumbii je vysoká, se, se vyrábí hodně padělků, eura a také dolarů a údajně to souvisí s rozsáhlým organizovaným zločinem a praním špinavých peněz, výrobou drog a obchodem s drogami. To je také tedy součástí naší strategie. A už jsem říkal, že vznikají nová rizika. Tam se zaměříme například na Rusko. Nové prvky v tom návrhu strategie 2020 Kromě toho, že jsme navrhli nařízení, to je horizontální prvek pro všechny návrhy komise, pro základní akty v rámci víceletého finančního rámce, všechny návrhy se předkládají jako nařízení, jako základní akt, tím se zlepšuje právní jasnost a také jsme zjednodušili návrh, provedli jsme zjednodušení Například jsme omezili ustanovení o způsobilých nákladech. Místo čtyř máme teď jeden článek. A další věc, která je podstatnější, je zvýšení podílu spolufinancování až na 90 ve velice výjimečných případech. To znamená, že když mluvíme třeba o té platformě, kterou jsem právě zmínil, třeba v jihovýchodní Evropě, skutečně vyzýváme členské státy, aby předkládali návrhy a snažíme se je motivovat, protože známe rozpočtové podíly členských států v této oblasti. Chceme využít takovýto postup v opodstatněných případech. A další věc, která souvisí s efektivitou programu, navrhujeme dohody o spolufinancování na nákup vybavení. To je třeba spojit ještě s údržbou a odbornou přípravou, ale to je také nový prvek. A tyto věci jsme sem zavedli na základě rozsáhlého průzkumu mezi zúčastněnými stranami a výsledky se odrážejí v hodnocení dopadů komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hau. A není dánské předsednictví? Pokud chcete, můžete se krátce vyjádřit, než si poslechneme zpravodaje. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych řekla něco k tomu, jak přistupujeme k těm dvěma návrhům Perikles v radě. My jsme měli v radě dvě schůzky k tomuto návrhu o Periklu První byla prezentace komise a byla to první výměna názorů na konci února. A dnes v pracovní skupině rady jsme dokončili první technické čtení všech článků a všech úvodních ustanovení. A cílem dánského předsednictví je zajistit si vyjednávací mandát do konce našeho předsednictví nejpozději. S tím, že bychom zahájili vyjednávání s Evropským parlamentem. A velice se těšíme na dobrou spolupráci s parlamentem v této věci. Mnohokrát děkuji. A nyní tedy zpravodajové. Začneme paní Antio McIntyre u té první zprávy. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říct, že jsem velice vděčná kolegům za příležitost být zpravodajkou u této velice důležité zprávy. Je to pro mě vůbec první zpráva, takže slibuji, že se budu snažit odvést dobrou práci ve výboru Libe. Já myslím, že budeme spolupracovat, co se týče mé role u této zprávy a toho, co dělá pan Diaz de Mera, nebo jeho kolega v tomto případě. Já to chápu tak, že ten původní program Pericles byl výsledkem rozhodnutí rady. Pak to bylo prodlouženo a rozšířeno, aby se to netýkalo jenom eh, členských států eurozóny, ale všech členských států. A proto rozšíření tohoto programu musí jít stejnou cestou a proto máme dvě zprávy. Mně připadalo logičtější mít jenom jednu věc, jeden návrh, ale bylo mi řečeno, že to možné není. Vzhledem k tomu, jaký máme právní základ. Jako britská europoslankyně samozřejmě my nepatříme do eurozóny, nicméně Chci, aby bylo opravdu jasné, že je nesmírně důležité pro Spojené království, protože my sice možná euro nemáme, ale rozhodně euro využíváme a hodně ho využíváme, takže je to opravdu důležité. Já se rozhodně těším na spolupráci s kolegy při práci na této zprávě a jsem velice vděčná, že pan Haus Olafu nám vysvětlil hlavně ty nové prvky. Já myslím, že bychom všichni byli pro zjednodušení a větší účinnost. To jsou chválihodné cíle. A také je dobré slyšet něco o těch nejnovější, o nejnovějším vývoji eh, na radě, přímo od rady, od zástupců rady. A také se těším na stanoviska ostatních kolegů a na spolupráci. Okay. Děkuji vám. A teď si vyslechneme pana Koelia, zástupce zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Eh, kolega zpravodaj eh, Diaz de Mera je ve Washingtonu, takže nemůže zde být a požádal mě tedy, aby ho zastoupil, což samozřejmě rád učiním. Nejprve tedy děkuji kolegyni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 jak paní McIntyre řekla, tak tyto dvě zprávy jsou velmi úzce propojeny. Jedna vlastně nemůže existovat bez druhé. Takže vítáme eh, návrh Evropské komise. Domnívám se, že tato iniciativa eh, Evropské komise by měla mít za cílem zlepšit, eh, zdokonalit a dotáhnout tedy opatření v rámci programu Perikles, rozšířit to na všechny členské státy, na, na ostatní odvětví. To si myslím, že je velmi dobré, co se týká policie policie, národní měny, advokáti, soudci a tak dále. A myslím si, že toto by mělo umožnit zajistit větší bezpečnost eura vůči případnému padělání, které je prováděno často ve třetích zemích. Pan Diaz de Mera uvádí, že v rámci, i v rámci tohoto hodnocení a ostatních zpráv jsme jasně mohli konstatovat, že Perikles je skutečně úspěšný program, protože euro je měna, která je nejméně padělána na světě. Ale nicméně jsou zde určité výzvy na přínové hrozby, které vyvstávají zejména rozšíření působnosti a potom samozřejmě také pravděpodobné důsledky rozšíření eurozóny na, na další země. To všechno nás nutí eh, tento program přizpůsobit. Pan Dias Demera tedy vítá návrhy, které jsou předloženy, které bez pochyby umožní zlepšit účinnost represe a tedy orgánů v boji proti padělání a posílí iniciativy členských států. Děkuji. Děkuji, pan Papadopoulou. Paní Papadopoulou. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínová zpravodajka za skupinu Pepe, a domnívám se, že obě dvě nařízení jsou nesmírně důležitá, protože opravdu pomáhají a umožňují bojovat proti padělání eura v zemích, ve kterých se využívá euro jako měna, ale také v ostatních zemích, které v, budou, v budoucnosti některé z nich také přistoupí k eurozóně. Pravděpodobně viděla jsem některé údaje a pravděpodobně k padělání, dochází zejména k padělání bankovek. A zejména těch bankovek nižší hodnoty, to znamená 20 eurových bankovek, protože to jsou ty bankovky, které se využívají nejčastěji a v nejširší míře. Takže je právě důležité, aby byly přijaty mechanismy, které umožňují proti tomu bojovat rozšíření programu Perikles a výsledky programu Perikles do dnešní doby jsou nesmírně relevantní a také se domnívám, že euro je vlastně předmětem trestné činnosti nejen v zemích Evropské unie, ale i ve třetích státech. Proto je nesmí, nutné, aby eh, byla mezinárodní spolupráce v boji proti tomuto padělání a této trestné činnosti. Komisař Šemeta, který má na starosti také tyto otázky, řekl, že podvody proti rozpočtu Evropské unie nejsou tvoří, eh, jsou tedy nesmírně důležitý zločin rozšířený. To se týká nás peněz. Padělání se týká peněz nás všech. Zejména v, te, v, te, v tomto období hospodářské krize musíme všichni bdít nad svými penězi a proto je potřeba dbát na to, aby členské státy, aby občané nebyli poškozováni a aby opravdu mohli využívat řádné ochrany. Ještě jednou opakuji, že bude potřeba zdůraznit a posílit ten evropský aspekt, společný aspekt. Samozřejmě se to nijak nedotýká kompetencí členských států, protože právě se používá pravidlo analogie. Článek 13 je mimořádně důležitý, protože se tam hovoří o preventivních opatřeních v boji proti podvodům, padělání a tak dále. Jde o to, aby se stanovily sankce, aby byla přijata také preventivní opatření, ale i sankce musí existovat. To je něco velice důležitého. Je také významné usnadnit přístup k programům kterých mohou využívat orgány členských států. Je také důležité, aby existovala velká transparentnost, pokud jde o výsledky programu Perikles 2. A rovněž je zapotřebí, aby eh, pracovníci a odborníci byli dobře zaškoleni, aby mohli bojovat proti padělání a těmto podvodům. To je nesmírně důležité, ale důležité je neustále eh, vzdělávání a informování občanů. A zde bych chtěla položit otázku zástupci komise a to zda ve financování programu je také naplánována nějaká informační kampaň obyčejných lidí, lidí z ulice v otázkách padělání, protože si myslím, že občané musí vědět, co se děje, aby mohli být lépe chráněni. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo z poslanců se chce zapojit do diskuze? Ještě někdo vydá ruku jsou tady nějaké další komentáře ze strany zpravodajů? Chcete něco dodat? Nebo je to prozatím vše? Takže je to zřejmě prozatím vše. Proběhla tedy první výměna názorů mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji a zapojila se ještě kolegyně paní Papadopulu. Dozvěděli jsme se, jak to tedy vypadá. Děkujeme komisi za prezentaci a vyrozuměl jsem, že pro jednou výjimečně máme náskok oproti programu. Bod číslo 20, trestně právní postih za zneužití informací v obchodním styku a manipulaci s trhem, tam má být také vystoupení komise ale zástupce komise ještě nepřišel, takže zase uděláme přestávku půlhodinovou. Opravdu mě to velice mrzí. Vím, že to je nepříjemné pro ty z nás, kteří jsme přečkali toto dlouhé zasedání. To platí i pro mě, musím to říct, omlouvám se, ale protože komisi bylo řečeno, že má přijít na šestou, tak musíme půl hodiny počkat na jejich prezentaci a to bude poslední bod dnešního odpoledního zasedání.

Yes, final point. Tak se dostáváme k závěrečnému bodu tohoto dlouhého dne. Budeme diskutovat o trestně právním postihu za zneužívání informací v obchodním styku a manipulace s trhem a vyslechneme si prezentaci komise. Evropská Komise se rozhodla, že představí balíček opatření týkající se manipulace s trhem. Bude tady vlastně návrh směrnice o trestně právním postihu za zneužívání informací v obchodním styku. Vyslechneme si tedy prezentaci, prosím tedy zástupce komise a potom možná budeme mít ještě i prostor pro diskusi. Komise, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že máme možnost eh, představit stručně tento návrh. Uvědomuji si, že máte za sebou dva eh, dlouhé dny a pokusím se to tedy ve své prezentaci zohlednit. Diskuse je velice dobře načasovaná, protože jsme dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a zaznamenáváme první výsledky této práce. Dotyčný návrh je součástí naší eh, trestně právní politiky a byl eh, oznámen už eh, ve sdělení o trestním právu, které tento výbor už projednával. S tímto návrhem tedy poprvé používáme zásady, které jsme nastínili ve v tom zmiňovaném sdělení, tak abychom zajistili právní konzistenci mezi předpisy o zneužívání informací z obchodním styku a trestně právních postizích a je to vůbec poprvé, kdy využíváme Lisabonskou smlouvu k návrhu trestně právních postihů, tak abychom zajistili efektivní provádění evropských politik podle článku 83.2. A zde se tedy jedná o um, zneužívání trhu. Jedná se o návrh širšího balíčku, kde je mateřské nařízení o manipulaci s trhem a doprovodný návrh týkající se trestně právních postihů. A snahou je posílit pravidla týkající se manipulace s trhem a režim správní a trestně právních postihů. Na základě posouzení dopadu jsme se rozhodli řešit manipulaci s trhem v rámci trestně právního nástroje. Samozřejmě se přísně držíme zásad, které jsou ve sdělení o trestním právu. A to tedy znamená, že se držíme toho, že trestně právní postihy jsou takovým posledním opatřením u těch nejzávažnějších trestních, trestných činů. Evropské trestně právní postihy podle článku 83 musí být eh, tedy eh, splňovat zásadou přiměřenosti a splňovat přísné požadavky které vždy tedy posuzujeme, když jednáme na úrovni EU. Proč navrhujeme celoevropská pravidla pro zajištění společné definice eh, trestních činů a trestně právních postihů? V podstatě jde o integritu trhu a o důvěru lidí ve finanční trhy. Myslíme si, že v současném ekonomickém prostředí je pro občany důležité, aby znovu získali důvěru ve finanční trhy a je tedy zapotřebí Eh, aby byly efektivní prostředky pro boj s trestnou činností. V loňském roce jsme viděli katastrofální dopady eh, chování určitých jednotlivců na finančních trzích, ať už se jedná o únik důvěrných finančních informací nebo o šíření různých pověstí, tak aby se vlastně zmanipulovala krize nějakého finančního nástroje. Na základě analýzy a posouzení dopadu jsme usoudili, že trestně právní postihy by byly zásadním nástrojem pro boj s nejhoršími způsoby manipulace s trhem. A je to nezbytné, abychom zajistili účinné provádění naší politiky týkající se manipulace s trhem. Provedli jsme podrobné posouzení stávajících systémů sankcí v členských státech a ten obrázek, který jsme získali, byl poměrně smíšený. Mnoho členských států má trestně právní postihy ve svém vnitrostátním právním řádu pro určité trestné činy související s manipulací strém, ale ne ve všech členských státech je e, trestnou činností manipulace s trhem i e, zneužívání informací v obchodním styku. A Teď tedy i ta otázka, jak je to vnímáno v trestním právu, to zneužívání informací v obchodním eh, styku, to je otázka, která je také velice rozlišná v jednotlivých právních řádech. Vzhledem k tomu, že manipulace s trhem může být přeshraniční, máme si pocit, že tyto rozdíly podkopávají vnitřní trh. Ta naše analýza ukazuje, že Evidentní problém spočívá v tom, že ne ve všech eh, členských státech je manipulace s trhem a zneužívání v obchod, informací v obchodním styku trestnou činností. A jsou tady také velké rozdíly mezi členskými státy, což vede k roztříštěnosti. Ve svém návrhu jsme se proto soustředili na řešení těchto problémů tím, že se shodneme na společných definicích manipulace s trhem a zneužívání informací v obchodním styku a že budeme požadovat účinné přiměřené a odstrašující postihy. Tu, tu zásadu přiměřenosti jsme použili velice eh, striktně a proto jsme nenavrhli více, než co považujeme za nezbytné pro dosažení účinného provádění našich politik. Myslíme si, že ty minimální postihy budou mít vlastně eh, takový silný účinek a posílí integritu evropských finančních trhů a zároveň zajistí účinné provádění našich politik. V tomto návrhu jsme vlastně nějak nezbližovali eh, postihy, jenom říkáme, že ty postihy musí být přiměřené, odstrašující. Eh, to je terminologie, kterou určitě dobře znáte z dřívější práce, ale novinkou je to, že tam je eh, doložka o přeskumu, která vyžaduje, aby komise podávala parlamentu a radě zprávu za čtyři roky o e, použití směrnice a že ji tedy komise přeskoumá podle e, potřeby, to znamená, že případně budou zavedena společná minimální pravidla pro druhy e, trestné činnosti. Myslíme si, že tento přístup je dostatečný a dostatečně řeší ty problémy, které jsme zjistili, pokud jde o účinné provádění pravidel pro manipulaci s trhem. Návrh je poměrně stručný a asi tam poznáte ustanovení ze jiných návrhů, ať už se jedná o mm, odpovědnost eh, právnických osob nebo o otázku eh, sázení a podobně. V našem hodnocení tedy eh, jsme zjistili, že zavedení trestně právních postihů by bylo silným signálem vůči potenciálním pachatelům trestné činnosti a je vidět, že tedy bereme vážně manipulace s trhem a je to prostě signál, který chceme vyslat našim občanům, tak abychom obnovili důvěru v trhy. Je to vlastně první návrh podle článku 83.2 nástroj trestního práva a velice se těšíme na spolupráci s parlamentem a zvláště s výborem LIBE při práci na tomto textu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji a nyní si vyslechneme paní Boskurt, která byla jmenována zpravodajkou pro tato téma. Prosím. Um. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi za tento úvod k této zprávě. Zcela, sou, zcela s vámi souhlasím, že je nesmírně důležité, abychom na, znovu nastolili důvěru ve finanční trhy. A důvěra ve finanční trhy, aby se toto podařilo, tak samozřejmě je potřeba bojovat proti manipulaci s trhem. A vzhledem k tomu, že tyto problémy jsou přeshraniční, tak je potřeba, abychom s tímto jevem také přes, bojovali na přeshraniční úrovni. A myslím si, že není možné, aby v některých členských státech byly sankce velmi omezené. Mám několik otázek, které bych chtěla položit. Zabývali jsme se tímto návrhem a jsou tam některé věci, které jsou relativně nepřesné, které mě hned uh, jak se vyvstali, když jsem zprávu četla. Takže řík, řekla jste, že to, co je zde nové, tak je doložka o revizi. A komise konstatovala, že po čtyřech letech je potřeba věci přeskoumat. Já si myslím, že čtyři roky je příliš dlouhá doba. Možná, že byste nám mohli vysvětlit, proč jste se rozhodli zvolit eh, tuto lhutu čtyř let. Proč komise se rozhodla pro čtyři roky. Potom další otázka, která se týká článku 3 a 4. Moje otázka zní, zejména pokud se týká článku 3 a také článku 4 obsahově. Domníváte se, že je to dostatečné a jak, se, jak si myslíte, že možná ty věci, ty záležitosti by se daly ještě vyjasnit, ještě jasněji stanovit. Dále článek 5 Tam se říká insight, podněcování, napomáhání, manipulaci s trhem. Můžete nám tedy uvést nějaký příklad toho, co rozumíte tím podněcováním, inciting v tomto textu? A, a dále. Sankce jakým způsobem lze zabezpečit, aby ty sankce byly opravdu vhodné, aby byly adekvátní. Potom jsou budou ještě další otázky, které vyvstanou, ale eh, později se o tom zmíním. Děkuji. Specific questions. Dobře, takže konkrétní otázky, které čekají na odpověď komise. Mnohokrát děkuji za otázky. Ano, První otázka se týkala těch čtyř let na přeskum, nebo té přeskumné doložky po čtyřech letech. V podstatě je to proto, že členské státy měly 24 měsíců neboli dva roky na transpozici. Takže až za dva roky členské státy transponují předpis a uvědomí radu. A samozřejmě my bychom museli posoudit výsledek z pohledu vnitrostátního práva, museli bychom zjistit, jakým způsobem se ty předpisy transponovaly do vnitrostátního práva a jestli to funguje. Takže v každém případě je nutné provést studii, aby se zjistilo, jestli ta obecná ustanovení odstrašujících účinných a tak dále sankci naplnila ten účel tohoto návrhu nebo ne. Jestli by bylo vhodné zvážit zavedení určité úrovně sankcí. A protože toto je nová oblast pro trestní právo, pokud se rozhodneme, že se vydáme touto cestou a stanovíme nějakou úroveň sankcí, pak to musíme řádně posoudit. A to by znamenalo, jak víte, z dřívějších návrhů, kterými jste se zabývali, také srovnávací studii, abychom zjistili, jak to vypadá v různých členských státech a jak by ty sankce nebo ty úrovně sankcí mohly dosáhnout eh, patřičného účinku. A pokud jde o podněcování, to je článek 5, tady bych řekla, že to jsou ustanovení, která jsme využili už dřív, pokud jde o náš přístup k trestnímu právu. A já myslím, že zatím je příliš brzy na to, abychom řekli, jak vymezit podněcování, zejména proto, že ten návrh zatím nebyl přijat. My jsme byli velice opatrní u definic podle článku 3 a 4, abychom přesně vymezili, jaké to je pro účely trestního práva, ale jak víte, jak možná víte, diskuze o nařízení o zneužívání trhu, kde jsou také definice, teď probíhá v radě a také v parlamentu, myslím. Takže my bychom museli také sledovat tu debatu o těch definicích, abychom viděli, jestli časem budeme potřebovat nějakou změnu. A proto si myslím, že teď je příliš brzy na to, abychom řekli, co může znamenat podněcování, protože samozřejmě to také musí určit vnitrostátní soudce podrobněji. A krátce jste e, zmínili, a nebudu zacházet do podrobností otázku dvojích sankcí, nařízení o zneužívání trhu obsahuje správní sankce, protože náš návrh se týká pouze uh, trestního práva. A samozřejmě ty dva systémy, jako to bylo v případě i dalších návrhů, se doplňují. Ale mm, je možné, že některé členské státy budou mít hodně odlišné systémy, někde to může být otázka správních sankcí, někde trestního práva, někde je to kombinace. Ale nemělo by hrozit, že se budou uplatňovat dvojí sankce na základě obecných principů trestního práva, jako nebis id idem. Vnitrostátní soudce na základě posouzení v každém případě rozhodne, jak se vyhnout porušení zásady dvojích sankcí. A kromě toho, náš návrh také obsahuje kritérium pro stanovení toho, kdy něco přesáhlo ten určitý strop a spadá to do kategorie trestního chování nebo trestného chování. S tím, že tam máme ten pojem záměrnosti. A přestupek musí být spáchan záměrně. Tím se dostáváme do trestně právní oblasti a toto samozřejmě určí vnitrostátní soudce. A tím se vyhneme tomu, že bude docházet k duplikaci sankcí. Děkuji. Děkuji. Co na to říkáte? Paní Voskut, ještě nějaké další otázky? Prozatím ne. Prozatím ne. Nebude křížový výslech? Dobře. Nezlobte se, už je pozdě. Dobře, takže to bude asi vše. Není to jenom otázka věcná, ale také věc, kterou je třeba projednat. Já jsem si sám říkal na základě eh, nebo z procedurálního hlediska, z hlediska pravomocí musíme zdůraznit u těchto věcí, protože se to týká i dalšího výboru. Ale my teprve začínáme, začínáme tou prezentací komise. Teprve jsme jmenovali zpravodajku, takže to je prozatím vše. A pokud nebudeme mít žádné další připomínky, máme za sebou 15 hodin zasedání výboru LIBE v posledních eh, dvou dnech, včera a dnes. Ono to nikdy není dost, ale pro dnešek už to dost je, takže děkujeme, že jste přišli. Naschledanou.